colleagues. Vážení kolegové, dámy a pánové, zahájíme schůzi. Před sebou máte návrh pořadu jednání. Ptám se, jestli ho můžeme schválit, to znamená na dnešní odpoledne, na zítřejší den. Schvalujeme, dobrá. Zápisy můžeme schválit? Jsou to tedy zápisy z 18. až 19. června 2012. Připomínky nejsou, děkuji. Další bod provádění právních předpisů o jednotném evropském nebi, projednávání pozměňovacích návrhů paní Foster. Chcete to vzít postupně nebo dohromady? Postupně. Dobře. Takže nejprve to jednotné evropské nebe. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. A děkuji také všem kolegům. Nebudu zabíhat do přílišných podrobností v eh, odůvodnění. To jsem učinila při první rozpravě o jednotném evropském nebi, ale eh, řeknu pouze tolik pro ty poslance a poslankyně, kteří tu nebyli, že eh, tato zpráva se zabývá zprávou Komise o provádění legislativy o jednotném evropském nebi. Celé se to jmenuje Time to Deliver v rámci vysvětlovacího prohlášení a ve zbytku své zprávy v podstatě jenom podtrhuji zprávy ze strany komise v tom smyslu, že je potřeba postupovat vpřed vyšší rychlostí, než jak činíme do posud v oblasti jednotného evropského nebe. Už je to více než 10 let, kdy jsme dohodli, eh, kdy jsme rozhodli o nařízení eh, v tomto výboru, kdy byl komisař Loyolo Palacio a rozhodli jsme velkou většinou, že je potřeba myslet na budoucnost. Věděli jsme, že už tehdy jsme měli problémy kapacitní, problémy se zácpami a všemi takovými to věcmi v oblasti letectví. A po deseti letech se věci pohnuly. Máme zde postup Cezar, který jednoznačně je součástí celého tohoto. Eh, eh, George Jarzembovského eh, máme na takovou tu každodenní práci v členských státech, eh, které momentálně nezaujímají příliš eh, hezké místo na výsluní, aby se tak řeklo, kromě dvou z nich. A ve finále jde o to, že pakliže chceme mít nějaký rozumný a praktický způsob, jak má fungovat biznis v celé Evropské unii, což samozřejmě představuje i způsob fungování aerolinek a letecké dopravy v EU, musíme využívat letecký prostor optimálním způsobem. Nesmíme také zapomínat, že dnes máme 21. století a technologii, kterou toto století přináší, a to musíme využít. Předsedo, jistě budete souhlasit, že za to všechno platí spotřebitel. To jak časem, tak penězmi. V dnešní době máme všichni omezené prostředky, podívejme se na cenu pohoných hmot, na cenu ropy, a pakliže tento parlament může udělat cokoliv, aby s touto situací pohnul, tak to musí udělat. A právě proto se tak ráda v této věci angažuji. Takže, o co vlastně jde? Jde o desítky tisíc pracovních míst, která můžeme do budoucna vytvořit. Jde o obrovské úspory emisí CO2, které nastanou, pokud budeme efektivněji užívat vzdušný prostor a tak dále. A Ehm, zpráva vlastně hovoří o třech věcech. O politických vstupech, o strategii nasazení nových opatření a o, řekněme, závěrech v tom smyslu, co podle nás je potřeba udělat. Ehm, a máme stanoven i harmonogram, který je samozřejmě důležitý. Chci ještě jednou velkým, eh, velkým dík vyjádřit stínovým zpravodajům. Já ve své původní zprávě jsem se snažila, aby ten hlavní text zprávy byl co nejjednodušší, co nejpřímější. Já jsem samozřejmě mohla zabíhat do obrovských eh, množství detailů toho, co to je Cezar a co to je tohle a tamhle to, ale my chceme vyslat jasný signál členským státům a říci jim, vy jste se přihlásili do programu Jednotné evropské nebe, už to je tedy hodně dávno a teď je potřeba začít s tím konečně něco dělat, protože zatím se nám to stále jenom táhne a nic se neděje. A pro nás jako europoslance, europoslankyně už to není přijatelné. Není to přijatelné ani pro naše občany a pro firmy v našich volebních okrscích, které se angažují v tomto sektoru průmyslu. Takže má zpráva byla poměrně jednoduchá, jednoznačná, pokud jde i o harmonogram. Já jsem komisi požádala vzhledem ke všem aspektům, které jsou součástí jednotného evropského nebe, aby nás komise v červnu 2012 informovala o postupu, protože potřebujeme aktualizovaný stav dění v této věci. Kromě toho v oblasti nasazení jsem hovořila o programu Cezar, eh, tam se věci hýbou, angažuje se průmysl a všichni ostatní a zbývá už jenom ta trocha politické vůle. Pakliže nebudeme mít tu, nemáme nic. Já přesvědčena o tom, že politická vůle je sem. Každopádně má vláda toto aspoň velmi důrazně podporuje. Jsem si proto jista, že i ostatní mý kolegové z jiných členských států tlačí i na své ministry, aby se zajistilo, že budou všichni na palubě, aby se tak řeklo. Kolegové předložili celou řadu pozměňovacích návrhů. Velká většina z nich eh, přispívá přidanou hodnotou této zprávě. Vypracovali jsme proto několik kompromisů, které, myslím, nemusím všechny číst, protože jsme o nich mluvili už asi hodinu nebo hodinu a půl, takže to nebudu opakovat. Eh, všichni víme, o čem ty kompromisy jsou. Jednoznačně do nich jsou zakomponovány názory EPP, SAD, Zelených a ALDE a v, také vlastně všech ostatních a myslím si, že jsou to velmi pěkné, konsolidované kompromisní pozměňovací návrhy. Jediné oblasti, kde jsme se neschodli, jsou nebo respektive oblasti, kde do, nedoporučím hlasovat pro, jsou ty oblasti, e, jejichž informace už jsou v té zprávě jako takové. Samozřejmě věci opakovat lze, ale nelze do nekonečna opakovat jedno a to samé. Chceme mít jednu pěkně sepsanou zprávu, jeden hezký balíček, který neumožní žádným členským státům žádné takové ty uh, úprky za nejasné formulace, jak oni tomu rádi říkají. A tady je naopak jasné úplně všechno a já za to chci poděkovat svým kolegům, stínovým zpravodajům za skvělou podporu, za konstruktivní spolupráci a za uh, pomoc při spoluvytváření kompromisních pozměňovacích návrhů. Samozřejmě budou kolegové, se najdou kolegové, kteří nebudou souhlasit, ale myslím si, že celkově to sečteno a potrženo ten hlasovací seznam je vypracován velmi dobře a můžeme se těšit na hlasování. Děkuji. Děkuji vám, eh, paní Dekun za EPP. Uh, eh, Pane předsedo, za paní Marinesku, která se nemůže zúčastnit dnešního zasedání, protože se musí zabývat vnitřními záležitostmi Rumunska. Ale rád bych tedy eh, řekl něco jejím jménem. Omlám se paní, pan, eh, pan Marinesku tedy. Pan Marinesku přispěl opravdu eh, s všemi svými odbornými znalostmi do jaksi do té práce nebo k té práci vypracovávání pozměňovacích návrhů. V podstatě nám jde všem o to stejné, jde o to zajistit společné jednotné evropské nebe. Co se týče těch eh, bloků, těch letových bloků, tak ty jsou v každém případě nezbytné a musí být připraveny zavčasu. A ve chvíli, kdy hovoříme o Evropě a také různých eh, strukturálních změnách, tak si musíme uvědomit, že samozřejmě potřebujeme bezpečnost, potřebnost, eh, tedy bezpečnost v leteckém prostoru a tato bezpečnost musí existovat jaksi po celém nebo nad celém nad celým územím Evropské unie. To znamená, ka- nikdo by se neměl před touto povinností schovávat, nikdo by před ní neměl uh, utíkat. To znamená, že musíme v první řadě zajistit bezpečnost v letectví, protože všichni moc dobře víme, jak eh, se zvyšuje a zintenzivňuje letecký provoz a proto, abychom ho mohli zaručit a mohli bychom, abychom mohli zaručit jeho fungování, tak musíme samozřejmě zaručit v první řadě hlavně jeho bezpečnost. Takže Samozřejmě i jak říkala paní Foster, musíme vyvíjet tlak na národní vlády. Musíme se tedy hlavně soustředit na ministerstva dopravy a na ministry dopravy, kteří jsou zodpovědní za tuto oblast. Musíme zajistit, abychom v této oblasti eh, pokročili, abychom tedy abychom e, pracovali jaksi v obou směrech, jak ze zhora nahoru, tak eh, ze zhora dolů. E, ve chvíli, když bychom nedodrželi a nepodařilo by se nám tedy dodržovat eh, ten eh, časový harmonogram, tak by to mělo velmi negativní následky. A to musíme také zcela jasně všem zainteresovaným stranám vysvětlit. Co se týče těch funkčních leteckých bloků, tak to je věc, které se musíme dále věnovat. Pan Jacbovský je specialistou na tuto oblast a my si také vyslechneme jeho zprávu, která se týká té současné situace, to znamená, on nám řekne, jak vypadá ta současná situace, kde čelíme jaksi problémům a jakým způsobem jim můžeme čelit. A to si myslím, Myslím, že je tedy také to poselství, které musíme vyslat my jako Evropský parlament. Pan Marinesku jako stínový zpravodaj si myslí, že všechny tyto body se dobře odráží ve zprávě a že jsou také podpořeny všemi těmi pozměňovacími návrhy, které byly předloženy. Samozřejmě, že je tam tedy ještě několik málo otevřených bodů, ale jinak je spokojen a myslí si, že to hlasování bude také velmi úspěšné. Děkuji. Pan Danielis za SAD. Pane Kune, vypněte si mikrofon, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce eh, Foster a také stínovým zpravodajům za skvělou zprávu a děkuji také za skvělou spolupráci, díky níž eh, se podařilo vypracovat pozměňovací návrhy, na kterých se asi všichni shodneme. Myslím, že tímto způsobem vyšleme velice silný signál směrem ke komisi Zdůrazňujeme, že komise musí začít okamžitě jednat tak, aby se urychlilo provádění právních předpisů o jednotném evropském nebi. Nechci opakovat to, co už říkali mý předřečníci, jenom bych k tomu dodal, že u těch kompromisních pozměňovacích návrhů podporujeme velice rozhodný postoj eh, komise vůči všem, kteří nedodržují lhůty a kteří eh, by i přesto chtěli dotace. Myslíme si, že to financování systému SESAR musí být racionální, efektivní a chceme také zdůraznit nutnost eh, racionálních podpůrných systémů. Nesmíme ztrácet ze zřetele, že jednotné evropské nebe je skutečně skutečně revoluční změnou v dopravě a přidaná hodnota těchto právních předpisů této iniciativy se snižuje s tím, jak se odkládá provádění těch dotyčných právních předpisů. Děkuji vám, pan Debakr za Alde. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zde místo paní Meissnerové, která byla stínovou zpravodajkou v této věci. Jak všichni víme, rok 2012 je důležitý rok pro implementaci jednotného evropského nebe a právě proto skupina ALDE vítá tuto zprávu z vlastní iniciativy. Návrh paní Foster je podle nás velmi dobrý a, a podporujeme všech 21 kompromisních návrhů a většinu i těch eh, běžných pozměňovacích návrhů. Jsme velmi rádi, že se zpravodajka a stínoví zpravodové shodli, že je potřeba vyslat silný signál, že je potřeba dokončit ty funkční bloky FAB, do prosince 2012 a že tento systém musí splňovat i kvalitativní nároky, to znamená menší, eh, menší objem spoždění a tak dále, jak je popsáno v kompromisech 8, 11, 12. Jsou to zejména tyto výkonnostní cíle, které jsou pro nás velmi důležité. Vysíláme zároveň silný signál komisi, aby jednala v těchto dvou věcech a e, chceme po ní, aby zahájila i řízení o nesplnění podmínek vůči těm státům, které nesplní podmínky zde stanovené. Pracujeme také na dalším balíčku, který se zabývá efektivnějším využíváním pozemních služeb odbavování na letištích, což přispěje k efektivnějšímu využívání letišť i letového prostoru, čímž vzroste konkurenceschopnost evropského letectví i do budoucna. Děkuji vám, paní Debakr, paní Lichtenberger za zelené. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem eh, obdržela schrnutí toho, co bylo řečeno a budu mluvit německy. Uh, eh, uh, eh, yeah. Um, herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji za všechny poskytnuté informace. Já jsem se chtěla soustředit na jeden stěžení bod a tím bodem jsou peníze, financování. Protože mnoho pozměňovacích návrhů vyžaduje evropské peníze na většinu opatření, včetně tedy těch funkčních bloků. Ano, e, evropské peníze chce v tuto chvíli opravdu velmi mnoho lidí. Ale já bych chtěla říci následujícím. Pokud by se nám to nepodařilo v rámci public-private partnership, to znamená, že bychom nebyli schopni tady ty peníze v podstatě nějakým spravedlivým způsobem eh, eh, přerozdělit, to znamená, že by všechny ty peníze byly buď to jenom na jedné nebo na druhé straně, tak eh, já si vlastně vůbec nedovedu představit, že bychom s tím mohli souhlasit, kdyby to přerozdělení peněz mezi soukromé a veřejné a který nebylo spravedlivé. To znamená, že tady potřebujeme opravdu zcela jasná pravidla pro tu takzvanou féše, pro to jaksi férové, spravedlivé rozdělení peněz protože když by tomu tak nebylo, tak já si vůbec nedovedu představit, jak bychom je měli souhlasit, souhlasit s těmito pozměňovacími návrhy, které vyžadují evropské peníze, protože co se týče privatizace zisků v letectví, tak eh, to je v podstatě praxe, o které se velmi mnoho hovoří. Protože tady hovoříme o branži, jako je letectví, a na to se samozřejmě pojí velmi mnoho národních i mezinárodních eh, zájmů. A i z toho důvodu je důležité zajistit, aby ty zisky neplynuly pouze jedním směrem. A proto tady v podstatě nemůžeme, nemůžeme v podstatě vypisovat jenom takové dobropisy. Myslím si, že zájem o společné, jaksi jednotné evropské nebe, nebo že ten zájem v podstatě opravdu je u všech, ale i z toho důvodu, protože jak se na ně máme zájem, všichni musíme zcela jasně stanovit pravidla pro přerozdělování nebo udělování těch peněz. Děkuji. Děkuji, pan Bach. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl přidat vlastně k těm předřečníkům, kteří eh, říkali, že zpráva paní Foster je velmi dobrá. Myslím si, že spousta našich zájmů se odráží v této zprávě. Myslím si, že je to také důkaz toho, že evropské že Evropský parlament má velmi ambiciozní cíle, eh, chce samozřejmě pomoci všem členským státům. Eh, existuje tady jaksi spousta výhod, včetně tedy vytváření nových pracovních míst. Eh, paní zpravodajka má pravdu, když říká, že všichni z nás musíme vyvíjet tlak na naše vlády, tak aby celý tento projekt se opravdu stal skutečností. Děkuji. Thank you. Děkuji vám za komisi pan Kastelety. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dobrý den. Dovolte mi začít tím, že ještě jednou eh, podtrhnu to, co jsme eh, říkali už posledně, že ta zpráva paní Fostrové je velmi kvalitní. Je to opravdu skvělá zpráva, jasně napsaná, a velmi dobře nastavuje zrcadlo skutečným problémům jednotného evropského nebe. K pozměňovacím návrhům. Většina z nich je pro nás přijatelná. Eh, chápeme eh, snahu pozměňovacích návrhů osvětlit cíl jednotného evropského nebe, to znamená poskytování kvalitních služeb Eh, letové kontroly a letového řízení členským státům, což bude ve finále znamenat hlavně pro pasažéry levnější, environmentálně přijatelnější a efektivnější služby, eh, v důsledku kterých se zvýší kapacita letové dopravy a sníží se objem spoždění. Některé pozměňovací návrhy poukazují na nedostatečnou implementaci jednotného evropského nebe, e, zejména se jedná o ty bloky FAB a lepší využívání nástrojů, které už máme, to znamená zprávy sítě a výkonnostních ukazatelů. My chápeme, že zde je nutnost implementovat. E, ovšem, e, hospodářská krize zastavila růst v letectví už od roku 2007. Na druhou stranu představuje rovněž možnost pro modernizaci systému ITM. Pokud jde o e, bloky FAB, komise v současné době odesílá takové připomenutí členským státům. V tom smyslu, že je z jejich strany potřeba plnit legislativu a splnit legislativní požadavky do prosince letošního roku. Na, e, v závislosti na tom, jak se toto bude eh, realizovat. Eh, komise zahájí příslušná řízení vůči některým členským státům, kde to bude potřeba. O tom vás budeme informovat v příštím roce. Rovněž hovoříme o té výkonnostní složce celého programu a o revizi jednotlivých národních plánů. Dovolte mi vysvětlit, že tyto plány byly předány v červnu loňského roku. Poté komise vydala doporučení a na základě něho Členské stány, státy přepracovaly své plány a teď jsme ve fázi, kdy komise odesílá sdělení členským státům, ve kterých se v podstatě přijímají tyto zrevidované národní plány. Tyto plány celkově vzato plní cíle výkonnostních ukazatelů, ovšem je potřeba ještě si vyjasnit, proč je situace taková, že některé členské státy dělají maximum pro to, aby tyto cíle splnily a jiné členské státy nedělají skoro vůbec nic. A to jsou přesně ta místa, kde, e, na která se budeme muset zaměřit v příštím období pro přeskumy, které začne od roku 2015. Rovněž implementace programu SESAR. To je iniciativa naprosto zásadní. Jak víte, v rámci nástroje pro propojení Evropy dostala tato iniciativa prioritu. Je zde jasné propojení implementace Cezaru s e, politikou a výkonností jednotného evropského nebe. Je potřeba zajistit, aby implementace programu Cezar byla prospěšná i pro malé a středně velké firmy. Je potřeba zajistit inovativní, inovativní, eh, inovativní nástroje financování, někteří navrhují takzvané projektové dluhopisy a v blízké budoucnosti se budeme zabývat možným prodloužením platnosti tohoto programu. Problémem i nadále je do určité míry absentující eh, kontrola ze strany členským státům. Někteří navrhli, navrhli aby se tím zabývala přímo EASA, Ovšem, než něco takového vůbec eh, začneme zvažovat, musíme vyjasnit funkčnost jednotlivých institucí, které v tomto sektoru operují. Nakonec, v tomto sektoru je klíčový faktor faktor lidský, ten je potřeba neustále zohledňovat. Je zde sociální rozměr, eh, zejména pokud jde o zaměstnanost eh, v tomto sektoru pozměňovacích návrzích se rovněž hovoří o kapacitě letišť. Eh, tato iniciativa se kapacity letišť, letišť přímo netýká, ovšem chápeme, že kapacita ve vzduchu a kapacita na letištích, pokud je o odbavování, jsou úst, úzce propojeni, propojeny. Eh, a kapacita letišť se může stát limitujícím faktorem eh, vlastně v celém tomto sektoru. Proto na ní nesmíme zapomínat. Je potřeba zpracovávat takový systém letové kontroly, který nebude eh, rychlost odbavování na letištích kapacitu letišť vylučovat. Děkuji ještě jednou zpravodajce za dobře zpracovanou zprávu a děkuji Evropskému parlamentu celkově za eh, tuto iniciativu, která snad eh, bude působit správným směrem na implementaci tohoto programu. Děkuji, pane, eh, říká pan předseda, paní Fostrová. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji zástupci komise. Budu stručná. Chtěla bych se zmínit o stanovisku výboru AFET. Nebudu ho probírat do detailu, většinu podporujeme. Eh, vlastně už i od, eh, od výboru SEDE. Ovšem je zde jeden odstavec, který podpořit nemůžeme. Úplně mě to vlastně zarazilo, protože už o jednotném evropském nebi hovoříme roky a teď se někdo rozhodl, že se má udělat studie dopadu. A já si tak říkám, proč se neudělala třeba před deseti lety. Samozřejmě je to komplexní oblast. Podívejme se na eh, civilní a vojenské letectví. To jistě, ovšem není to, není to atomová věda. Takže Eh, vůbec nemohu souhlasit s tím, co se tady píše, že každá stíhačka, která někde lítá, se bude muset koordinovat se všemi ostatními civilními lety v Evropě. Nejde tady o žádné repasování čehokoliv. Nejedná se tady o žádné ná... dodatečné náklady v oblasti vojenství. Já jsem proto hlasovala proti tomuto odstavci. Mám pocit, že informace v něm obsažené se objevují i jinde, pokud jde o zohlednění civilního a vojenského letectví. Děkuji všem kolegům, kteří hovořili za konstruktivní komentáře. Děkuji paní Lichtenbergerové za ten komentář o penězích. Samozřejmě eh, peníze jsou všudy přítomné. Eh, například v iniciativě Cesar nejsou jenom peníze z veřejných prostředků, jsou zde i soukromé firmy, které vyvíjely technologii a investovaly do ní, takže to nejsou jenom peníze daňových poplatníků. Ovšem Jasné je, že zadarmo není nic a musíme se dívat hlavně na, dlouhodobé, na dlouhodobý prospěch pro biznis, průmysl a koncové spotřebitele. Sečteno a potrženo tedy děkuji také komisi za reakci. Očekáváme, že budete pokračovat pod plnou palbou, aby se tak řeklo, eh, a je důležité, abyste zajistili, aby členské státy opravdu naslouchali tomu, co říkáte. Máte naši plnou podporu a cokoliv, co uděláte, abyste je zvedli z křesel, aby se tak řeklo, udělejte to a těšíme se na vaši zprávu o tom, jak vám to půjde. Těšíme se na hlasování zítra. Děkuji. Děkujeme. Jak jste říkala paní Fostrová, hlasovat na výboru trans se bude zítra a na plénu se bude hlasovat v září. Dobrá. Další bod na pořadu jednání, paní Fostrová, zavádění a provozování evropských systémů družicové radionavigace. Příslušný výbor je tady ITRE a budeme poprvé projednávat pozměňovací návrhy. Prosím, eh, Jacqueline. Dobrá, děkuji pane předsedo. Eh, já si zkusím přehodit nastavení mozkových vln. Eh, my máme připraven hlasovací seznam v této věci a děkuji ještě jednou kolegům za všechny konstruktivní pozměňovací návrhy a většina z pozměňovacích návrhů konstruktivní je. Ovšem je i dost těch nekonstruktivních. Bohužel. Ale vraťme se k tomu, proč o této věci vlastně vůbec hovoříme jako o stanovisku. Jde v podstatě o to, abychom zajistili, že systém radionavigace bude pokračovat, abychom zajistili, že budeme mít všechno připraveno, že nebudou přesahy, že se ty veřejné prostředky, a oni to jsou jenom veřejné prostředky, že se budou vynakládat správně na tu správnou aktivitu, Eh, všech těch agentur a institucí, které se v GNSS angažují a které se angažují i v jiných také velmi komplikovaných programech. Výhody GNSS eh, jsou ohromující, obrovské a zcela jasné. Právě je proto potřeba v tomto programu pokračovat. A eh, je potřeba také zohlednit výhody pro systém dopravy. Ty popisuji nebo respektive se mi popsala ve svých komentářích eh, v té úplně plní diskusi. Je to důležité pro silniční, železniční, lodní i vzdušnou dopravu a proto je potřeba také toto eh, podporovat. Nechci zabíhat do všech detailů. Myslím si, že občas se nám tady objevilo eh, nedorozumění, protože pokud jde o financování, jak jsem řekla, jsou to veřejné peníze, ale není to tak úplně jasné. Protože mnoho z nás eh, skáče při práci z jednoho infrastrukturního projektu na jiný. A vidíme proto, že některé pozměňovací návrhy hovoří o financování, které nepochází z, tohoto, z této kapsy, bude to spíše z horizontu 2020 a je proto nutné Eh, přesně vědět, o čem mluvíme, abychom oddělili eh, ty relevantní a nerelevantní pozměňovací návrhy. My jsme ty informace rozeslali příslušným navrhovatelům, eh, řekli jsme jim v podstatě ne, ne, neuražte se, když vám nepodpoříme jeden nebo tamten onen pozměňovací návrh, ale jsou to všechno věci, zdroje toho financování. Pak jsou tu otázky veřejných zakázek, subdodavatelství, Ovšem eh, obvykle i tyto jsou poměrně dost jasné. Není důvod, proč bychom neměli mít subdodavatelství, pakliže se toto bude řídit náležitými národními ustanoveními o tom, jak to má běžně probíhat. Takže celkově vzato mohu říci, že úvodní diskuse před několika týdny na toto téma byla velice živá proto bych teď hned ráda dala slovo ostatním kolegům a vyslechla si jejich příspěvky. Návrh hlasovacího seznamu mají před sebou a těším se na jejich názory. Děkuji. Pan Kuhn za EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní Fostra. Myslím si, že se skvěle připravila těch 38 pozměňovacích návrhů jsme vlastně využili eh, dva, které jsme opravdu skvěle zpracovali. A myslím si, že že je velmi důležité, aby vlastně ty návrhy byly zohledňovány a poté zapracovávány do té další verze zprávu, zprávy. My jsme hovořili v podstatě také o otázce dohledu nad GNSS a je velmi důležité, aby právě i tato otázka se odrážela ve zprávě. To znamená, a čtyřicítku můžeme stáhnout. Co se týče toho hlavního bodu, o kterém se diskutovalo, tak eh, tady jde opět o otázku financí, to znamená, do jaké míry nebo jakým způsobem se bude financovat, protože tady hovoříme o investicích, které jdou nad rámec evropského eh, rozpočtu. To znamená, že jde tady samozřejmě o projekt Galileo, do kterého mm, nakonec samozřejmě muselo být vloženo ještě spousta dalších eh, prostředků. Samozřejmě my potřebujeme, aby tento systém by měl jaksi co co nejrozmanitější využití, tak aby co nejrychleji došlo i k té reinvestici. To znamená, že je v podstatě jedno, o jaké příjmy půjde, zdali to budou příjmy eh, z systému mítného, nebo v podstatě o jakékoliv jiné služby, kterým tento systém eh, bude sloužit. Tady jde v podstatě o to, aby se eh, ten systém zaplatil, ať už jde, já nevím, o inteligentní řízení dopravy, o varování před doprav, dopravními zácpami. To znamená, že tady jde v podstatě to všechno směrem spíše jaksi mm, určitého kofinancování. Ale co se týče jaksi toho hlavního financování, o tom si myslím, jsme již hovořili. To znamená, že musíme zajistit, aby systém GN SS sloužil tím základním službám, pro které byl zřízen a všechny ty další eh, služby měly, by měly být tedy pokryty těmito jinými příjmy. A já si myslím, že ty pozměňovací návrhy byly dobře zpracovány a že to hlasování bude úspěšné. Děkuji, pan Alkadroj. Thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajce za její práci. Boguslav Liberacky tady ještě není a požádal mě tedy, abych řekl pár slov k té zprávě. Obecně ji můžeme samozřejmě podpořit, podpořit tedy toto stanovisko. Boguslav nicméně lituje, že se tam neklade důraz na vývoj aplikací, protože to je klíčový eh, prvek v té eh, fázi využití programu. Není tam také zmíněno tedy nic na podporu rozvoje dalších aplikací, například v oblasti dopravy. My chápeme, že to může být financováno přes horizontu 2020, ale jak všichni víme, Současná situace toho programu je velice nejistá, protože ještě není známo, zda bude, budou rozpočtové prostředky na rozvoj aplikací v rámci eh, Horizontu 2020, za ty, ty prostředky budou schváleny. Pokud eh, Jde o pozměňovací návrhy. Boguslav nám předložil ústní pozměňovací návrhy, aby ten text byl flexibilnější a tak, aby tedy tento návrh existoval jako doplňkové financování vlastně nad rámec financování z horizontu 2020. Takže prosím, prostudujte si ten ústní pozměňovací návrh. Nicméně obecně podobně jako kolegové můžeme ten celkový přístup podpořit. Děkuji. Děkuji, pan Benin. Pan eh, Klinc se za nás zabýval tímto tématem, ale bohužel tady teď není. Pan Klinc souhlasí s nározem eh, zpravodajky, že funkční eh, systém družicové navigace v Evropě může mít eh, přínos pro firmy i pro občany. Vítá snahu o zvýšení transparentnosti všech procesů a také snahu o zvýšení odpovědnosti, především tím, že se komisi nařizuje, aby podávala zprávy Evropského parlamentu. Také se domnívá, že je třeba se dále snažit eh, o lepší řízení eh, rozpočtu a vůbec celého programu. A také si myslí, že by se z účasti na financování neměli vyloučit soukromí investoři, pokud na tom budou mít zájem. Děkuji, paní Lichtenberger. Děkuji. V podstatě mohu říci, že je tato zpráva uspokojivá. Já souhlasím také s většinou kompromisních eh, pozměňovacích návrhů. Jsem velmi ráda také, že tu hraje důležitou roli interoperabilita, protože to byl velký nedostatek v posledních letech. Kdybychom se eh, tímto problémem zabývali dříve, tak se mi šetřit spoustu problémů, protože to je opravdu velmi důležité téma. Ale pořád tady máme ještě jeden problém a ten už jsem zde jednou dnes zmiňovala, jde opět o financování, protože ve chvíli, kdy podnikům v podstatě věnujeme nebo darujeme peníze, tak si myslím, že bychom to také měli otevřeně a jasně říci, že jde o dar a neměli bychom to schovávat za eh, nějaké partnerství mezi veřejným a soukromým eh, sektorem, protože samozřejmě jedná se o dobré projekty, ale jak už jsem říkala předtím, nelze v podstatě souhlasit s tím, aby ty peníze pořád pořád plynuli pouze jedním směrem, jenom jednomu z těch aktérů. Děkuji za komisi, pan Schneidke. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodajce za vynikající zprávu. Myslím, že už posledně jsme měli možnost se zmínit o tom, jak eh, si vážíme té zprávy, kvůli tomu, že je velice jasná. A také vítáme tu vyjádřenou podporu programu GNSS. Když jsem poslouchal ty dnešní příspěvky, tak mám pocit, že tady panuje opravdu široký konsensus v tom smyslu, že návrh podporujete. Nicméně chtěl bych se zmínit o jednom bodu, o kterém hovořila i paní Foster, a to je otázka financování. Skoro bych řekl, že asi nikdo z nás nebude eh, nesouhlasit s tím, že je eh, třeba vyvíjet další aplikace. Jak řekli poslanci, ta celá infrastruktura je k ničemu, pokud není nějaké praktické využití v podobě aplikací. Je třeba řešit otázku, jak tyto aplikace nakonec budou financovány. Zda budou financovány z peněz, které budou vyčleněny v tomto legislativním návrhu, anebo zda budeme hledat jiné zdroje financování. Víte, jaký je náš názor? My jsme spočítali rozpočet ten jsme předložili parlamentu a radě a byl vlastně vypočítán pouze na provádění infrastruktury. To znamená, kdybychom eh, z toho potom ještě vyčlenili nějaké prostředky na aplikace, tak by to mohlo ohrozit dokončení infrastruktury i eh, programu Galileo a EGNOS. A nejen z toho důvodu plně podporujeme paní Foster, když říká, že to financování výzkumu a vývoje aplikací by mělo eh, být z programu Horizont 2020. Asi eh, vás už nemusím dále zdržovat. Chci ještě jednou poděkovat vám všem za podporu a paní Fosterové za skvělou zprávu. Děkuji, paní Foster. Děkuji. Děkuji zástupci komise i kolegům. A pokud jde o pana Liberackého a jeho ústní pozměňovací návrh, my už jsme to vlastně zapracovali do hlasovního seznamu, takže tam je možné se na to podívat. Myslím, že to byla celkem konstruktivní práce, pane předsedo, a příspěvky většiny kolegů ze všech eh, frakcí byly eh, zapracovány do toho návrhu do zítřejšího hlasování. Děkuji vám. Hlasování na výboru proběhne zítra. Na výboru ITRE se bude hlasovat 6. září a potom snad v říjnu na plenárce by se o tom mělo hlasovat v rámci celého parlamentu. Dalším bodem je letecký balíček, přidělování letištních časů. To je zpráva pana Ugiase a máte slovo. Grazie, presidente. Rispetto al... Děkuji vám, pane předsedo. Máme eh, tak roadmap nebo plán a já jsem se eh, snažil připravit eh, takový první návrh zprávy, který jste obdrželi. Přednostně to tedy obdrželi stínoví zpravodajové a už teď bych jim chtěl poděkovat za spolupráci proběhlo i několik slyšení, eh, takže jsme měli možnost eh, o tomto tématu diskutovat. Eh, ještě bych se zeptal, kolik mám času na prezentaci své zprávy? Tak já vždy nerad říkám zpravodajům, že mají více času, než bylo původně plánováno, ale vy tedy máte trochu více času. Eh, a pokud ale budu mít eh, pocit, že jste se moc rozpovídal, tak se vás eh, pokusím zastavit. Ale momentálně máme náskok oproti plánu. Takže ta moje zpráva se v zásadě drží přístupu komise konkrétně tedy komisaře Kalase, který za toto téma eh, zodpovídá. Abych to tedy schrnul. Eh, je tady několik důležitých bodů. Za prvé, Zavádí se takzvaný eh, sekundární nebo druhotný eh, trh s letišními časy. Jedná se tedy o obchodování s těmito letišními časy. Možná víte, že Velká Británie má postoj, který neuznávají ostatní členské státy, i když mm, tedy uznáme, že Ehm, takováto praxe existuje. Nyní se tedy oficiálně uznává tento postup, kdy si podniky mohou mezi sebou ty letištní časy prodávat. Ehm, tento proces je doplněn o určité záruky. Například je to záruka nestranosti, regulátora. Ten musí být jmenován tak, aby skutečně ve svém rozhodování mohl být zcela nestraný. To znamená, ne, nebude hájit zájmy konkrétního podniku nebo konkrétního letiště nebo jakéhokoliv dalšího subjektu, který se účastní tohoto složitého procesu. A je tedy možnost, aby docházelo k tomu vzájemnému prodeji letěštních časů. E, v této věci taková e, odbočka. E, chci říci, že v, jsem se pokusil popsat povahu těchto letištních časů, o co vlastně přesně jde. Zavedl jsem takový koncept, který by umožnil zakotvit ty letišní časy do širšího kontextu. Letišní časy se <coughs> mají vlastně rozdělovat v zájmu všech, v zájmu občanů, cestujících, členských států, eh, leteckých společností, letišť a těch jednotlivých dopravců. Nemluvě o letištních eh, infrastrukturách. Za tímto účelem se je třeba garantovat nezávislost koordinátorů. A tady souvisí, nebo vyvstává určitý problém. A sice, jak už jsme říkali minule, eh, a také na setkání se stínovými zpravodaji, tato problematika je v podstatě průřezová. Objevují se zde nejrůznější problémy, které obecně souvisí s leteckou dopravou. A je tedy třeba zabývat se všemi těmi hlavními principy. A z tohoto hlediska jsme se zajímali i o vztahy mezi regionálními letišti a periferními terminály. A tady jsem tedy navrhl určitou změnu na řízení Evropské komise v tom smyslu, že subjekt, který schvaluje ten letišní čas, by mohl odmítnout přidělit nějaký letišní čas pokud by se to nějak eh, dotklo nebo ovlivnilo situaci na těch odlehlých nebo regionálních letištích. To znamená, že by bylo možné vlastně podporovat interkontinentální spojení a podporovat eh, regionální letiště nebo letiště v určitých regionech, a třeba Tichomoří v Asii, aby mohly sehrávat větší úlohu. Předpokládá se, že do roku 2030 se objem letecké dopravy zdvojnásobí. A kapacity těch stávajících centrálních letišť nebudou postačující. Pro evropské instituce je nutné eh, uvědomit si tuto realitu a zohlednit to v právních textech. Samozřejmě to nelze řešit jenom tak, že se vybudují nové uh, Eh, vzletové dráhy, rozšíří se počet centrálních letišť a podobně, protože všichni víme, jaká je finanční situace. Také využívání půdy v Evropě není jednoduché, protože těch volných pozemků je málo, nelze s nimi plítvat. A ten náš návrh samozřejmě není eh, ideální, není to nějaký eh, všelek, ale mělo by to umožnit v tom období, o kterém jsem hovořil, zlepšit 24 milionů kontaktů v stávajících letěšních systémech. A znamenalo by to také 60 tisíc nových pracovních míst, což určitě není málo. Hovořil jsem o situaci a, a nyní je třeba přejmout rozhodnutí. Víme, že existují určité odmítavé postoje ze strany těch, kterým eh, vyhovuje současný stav. Tady mám samozřejmě na mysli letecké společnosti. Především eh, ty, eh, které jsou těmi národními dopravci. A tyto podniky eh, vlastně by nejraději, aby se vůbec nic neměnilo. Ale to je velice škodlivé pro leteckou dopravu v Evropě jako celek. Protože skutečně takováto eh, nehybnost k ničemu nevede. Jinými slovy, Eh, pokud bychom udrželi nebo pokud by pokračovala současná situace, tak by role Evropy v letecké dopravě klesala a to je nepřípustné. Z toho tedy plynou naše návrhy. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům za spolupráci. To téma samozřejmě ještě není uzavřené. Eh, komise také s námi ochotně spolupracovala. Pozměňovací návrhy lze předkládat až do září a já tedy doufám, že připravíme pro komisi dobrou, dobrý návrh. Děkuji, pan Fidanza za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já nejprve poděkuji zpravodaji za jeho práci. Máme pracovní eh, dokument k této zprávě což tedy nebylo u těch zbylých dvou dokumentů balíčku letecké dopravy. Ten eh, text zprávy jsme také obdrželi dostatečně včas, abychom se mohli vyjádřit ke konkrétnímu návrhu a předkládat tedy i konkrétní pozměňovací návrhy. Nejprve bych řekl, že to, tady se jedná o odvětví, které eh, kvůli recesi ve světě prožívá těžké období. Objevují se také na trhu nové subjekty, e, ty mezi sebou na světovém trhu soupeří. A snaha je vlastně, aby Evropa přišla o ten centralizovaný evropský prostor. Navíc ty evropská centrální letiště jsou dosti už nasycená a dá se přitom očekávat další nárůst objemu letecké dopravy. Proto tedy musíme hledat nějakou odpověď, a to na více úrovních. Není možné se zabývat jenom těmi sloty, těmi letišními časy. Je třeba tu otázku pojmout eh, z různých eh, pohledů. Jestliže naším cílem je navýšit eh, kapacitu letišť a letištních systémů, je třeba zasáhnout v různých oblastech. Je třeba zlepšit právní úpravu letištních časů, ale to nestačí. Dále je třeba investovat do infrastruktury, tam, kde je to tady slučitelné s územními plány. A také je třeba se zamyslet nad jednotným nebem a zlepšit fungování těch FAB, těch funkčních bloků. a také zlepšit, zlepšit plynulost řízení letového provozu. Tato strategie má tedy různé aspekty a ty letišní časy jsou jenom jednou ze součástí. Toto je ostatně zmíněno i v návrhu zprávy. Zpravodaj zde hovoří o nutnosti nezávislosti koordinátorů. S tím plně souhlasíme. Zřejmě s tím nejsou nějaké velké e, problémy, alespoň to vyplynulo z těch schůzek se zástupci různých organizací, které jsem absolvoval v poslední době. E, nikdo to nechápe jako nějaký naléhavý problém. Nicméně e, ta nezávislost je určitě zapotřebí i z hlediska finančního. Pokud ten koordinátor je nějak placen, tak to má určitě svou váhu a je třeba, aby bylo jasné, kdo za co platí. Určitě by to byl krok ku předu a koordinátoři by pak byli důvěryhodnější. Takže s tím souhlasíme. Pokud jde o ten sekundární trh, Myslím, že určitě máme všichni zájem na větší transparentnosti, to je pochopitelné. je třeba zajistit, aby objednávky a přidělování letěšních časů se neřídily jenom finančními aspekty. Je třeba, aby ta vzájemná výměna letěšních časů, anebo výměna letěšních časů za nějaký poplatek, eh, měly za cíl lepší využívání těch letěšních časů a navýšení kapacity. Je tedy třeba lépe definovat kritéria transparentnosti Eh, toho sekundárního trhu. To by bylo určitě prospěšné. Co se týče právní definice eh, letištního času, eh, my jsme o tom na frakci diskutovali. V zásadě souhlasím s tím principem, že by se definovalo, co to přesně je, ten slot, ten letištní čas. Nicméně jsou tady některé věci, které mě trochu překvapují, eh, když se podívám na ten návrh. Mám pocit, že ten, ta navržená definice je možná příliš komplikovaná a že v praxi to asi pro ty subjekty nebude úplně jednoduché. Ale tím se určitě ještě budeme zabývat na naší frakci a potom to probereme i se stínovými zpravodaji. A mm, pokud jde o to, co zatím v té zprávě chybí, je tam to důležité téma přidělování letišních časů a sérií letišních časů. A toho principu use it or lose it. Když eh, jsme měli ta různá slyšení na toto to téma, což byl samozřejmě docela dobrý nápad to zorganizovat, ale mám pocit, že ještě úplně nejsem přesvědčen argumenty komise. Pokud zvážíte ty pozitivní aspekty, které by mohly vyplývat z této změny a negativní aspekty, To znamená, že by existovala jiná právní úprava pro různé subjekty na mezinárodní scéně. Pak ty výhody z hlediska lepšího využívání letišních časů a navýšení kapacity mi nepřipadají úplně přesvědčivé. Takže já jsem zatím dosti odmítavý, eh, pokud jde o změnu tohoto pravidla. Eh, pokud jde o sérii nebo série letištních časů, tam možná bych nebyl tolik konzervativní. Je třeba tady vycházet z trochu jiného předpokladu a možná propojit eh, odhady a možnosti lépe využívat eh, eh, místní letiště. Nějaká eh, povinná nebo minimální série letišních časů by byla určitě možná s využitím, no, tím, že by se to skombinovalo s nějakými lokálními pravidly, tak aby se ta doprava řídila lépe. Na závěr ceny za rezervaci letištního času a postihy. Podle toho textu komise, ta firma, která požádá o nějaký letišní čas, by za to musela uhradit určitý poplatek. To znamená, že podniky by platili za ty série. Ale to se mi zdá trochu nebezpečné. Mělo by být možné zaručit skutečné využívání letišních časů, tak aby někdo ty objednávky nezneužíval. Děkuji. Děkuji pan Sasoli za SAD. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych rád poděkoval zpravodajce za tento skvělý text. Této otázce jsme se již během přípravných setkání věnovali a jak již všichni víme, jde o velmi citlivé, ale zároveň také velmi důležité téma. Je to velmi důležité pro letiště, letecké společnosti, ale také pro všechny cestující, kteří se rozhodli pro cestu letadlem. A já si myslím, že je velmi důležité, abychom zde dosáhli určitého názorového souladu, protože my samozřejmě chceme uvolnit letišní kapacity tak, abychom také zvýšili konkurenceschopnost našich letišť. A proto tady musíme opravdu nějaký takový názorový soulad najít. Já jsem si zprávu přečetla a souhlasím se většinou věcí v této zprávě. Nicméně bych se ale rád zmínil o některých věcech, které si myslím, že je třeba zlepšit. Jde o sekundární trh s těmi časovými sloty, jde také o definici těchto letišních časů nebo slotů a také o roli koordinátora. Co se týče toho veřejného využití těch eh, letištních časů, tak eh, já si myslím, že tady to musíme věnovat velkou pozornost, protože jinak by mohlo, vznik, mo, mohlo vzniknout nedorozumění státy by se mohly rozhodnout, že budou řídit letišní časy a že budou eh, tyto časy také prodávat ale to by mohlo mít velmi negativní eh, dopady na tento trh, kdyby tak, který činili státy. Co se týče toho sekundárního trhu, tak tady bych rád řekl, že členské státy mohou přidělit velkou část eh, infrastruktury ale tady hovoříme o sekundárním trhu, který může vyprodukovat opravdu velmi vysoké zisky a proto tento trh, nebo proto tyto zisky musí být sdíleny také s letišní infrastrukturou, to znamená s letišti samotnými, tak abychom si udrželi naši konkurenceschopnost. To znamená, že by to měly být letiště, které budou také regulovat a přiřazovat, přidělovat tyto zisky. Teď je samozřejmě otázka, zdali by tyto státy, nebo v podstatě existuje i tam možnost, že by si všechny tyto zisky přebírali okamžitě státy. To znamená, že by neplynuli do zlepšování eh, letišní infrastruktury. Co se týče koordinátora, tak tady musíme zajistit hlavně jeho nezávislost a nestranost, tak aby nedocházelo ke konfliktu v zájmech. A já si myslím, že tady bychom mohli začít jednáním nebo schůzkou eh, mezi spravodajkou a těmi fiktivními spravodaji a mohli bychom začít eh, se zabývat tou otázkou evropského koordinátora. Eh, během této schůze bychom si mohli vyměnit důležité údaje a měli bych, mohli bychom se také velmi otevřeně bavit o přidělování těch časových slotů. Dále, co se týče eh, toho pravidla 80-20. Já si myslím, že tady všichni souhlasíme s tím, že tady jde o, technickou, eh, o otázku jaksi ryze technického charakteru. A proto si myslím, že potřebujeme čas na to, abychom vůbec zjistili, zdali tady, jak si budeme muset zasahovat či ne, protože se chceme samozřejmě vyhnout tomu, abychom leteckým společnostem způsobili spoustu problémů, které se poté budou odrážet na komfortu cestujících. Dále si myslím, že by bylo velmi užitečné, aby toto pravidlo 80-20 zohledňovalo také dopady, které by to všechno mělo na evropský trh, ale také na mezinárodní trh. A v tomto smyslu si myslím, že bychom měli zorganizovat eh, celou řadu eh, slyšení, možná v září, tak abychom si to v podstatě ujasnili. Dále si myslím, že bychom také měli hovořit o nějakém eh, jaksi spravedlivém systému sankcí. A to z toho důvodu, abychom zajistili, že letecké společnosti se budou chovat odpovídajícím způsobem, abychom eh, se v podstatě, abychom se vyhnuli tomu, že bude docházet eh, ke spožděním a ke komplikacím. Myslím si, že ta spravodajkou naznačená cesta je ta správná a doufáme, že získáme také politickou podporu. Děkuji, pan Bernian za liberály. Děkuji. Já bych chtěl eh, říci několik slov k jednomu z bodů, o kterých mluvil pan Ugias, to jsou ta regionální letiště. Já si myslím, že zde jdeme ještě nad rámec letišť na ostrovech nebo v, ve velmi vzdálených eh, oblastech. Já si myslím, že všechna regionální letiště jsou ohrožena, pakliže ten trh slotů příliš otevřeme. Obvykle bych ve většině případů podporoval zcela volnou ruku trhu. Ovšem eh, jsou výjimky, kde se můžeme obávat eh, selhání trhu. A zde tento potenciál selhání vidíme naprosto jasně protože lety mezi velkými letišti, eh, tam se může lítat letadly o 400 nebo 500 místech. Ovšem na regionálních letištích jsou to letadla o kapacitě 100 nebo 150 lidí. Eh, agregace malých hospodářských rozhodnutí pak může skončit tím, že používáme ta ne nejlepší hospodářská řešení, protože ta letiště v podstatě eh, se úplně rozšrotují Eh, pakliže, se bude ho, pakliže eh, v uzlových letištích se uvidí, že můžeme létat stále větším letadly, ale lidé v, eh, v mm, okolí regionálních letišť budou zcela odříznuti, takže celkový dopad bude negativní takovéhoto opatření. A já si myslím, že to je jedna z věcí, na kterou musíme dávat pozor, když připravujeme definitivní verzi systému alokací slotů. Regionální letiště potřebují přístup k uzlovým letištím, jinak pasažéři, pa, pasažéři z těchto oblastí budou odříznuti od dálkových letů. Ono je hrozně hezké, když mezi Frankfurtem a Londýnem létá denně třeba 50 letadel o 300, eh, o 300 sedadlech, ovšem když se nikdo do Frankfurtu nebo do Londýna odnikud odinut nedostane, aby se dostal kamkoliv jinam, tak to zas tak dobré není. Takže eh, je potřeba zohlednit ta jednotlivá rozhodnutí o komerčních věcech tedy v této věci ohledně slotu, ohledně slotu. Eh, je nutné zde zkrátka zohlednit, abychom nevylučovali regionální letiště a na to nesmíme zapomínat, když to řešíme. Děkuji. Děkuji, paní Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Um... Děkuji. V první řadě bych zmínila to, o čem jsme již hovořili s jinými stínovými zpravodaji. Pořád se hovoří o tom, jak si o té extrémní tendenci růstu. Ale když se podíváte na ztráty, ztráty, kterým eh, dnes dochází, A když se podíváte na nezaměstnanost mladých a na vytváření nových pracovních míst, tak si musíme uvědomit, že pokud bude k nějakému růstu docházet, tak to bude hlavně u těch nízkorozpočtových leteckých e, společností. To znamená, že to se musí nějakým způsobem také odrazit v té strategii, kterou budeme vypracovávat. Co se týče těch regionálních letišť, e, které zde byly zmíněny. Já spíš mám takový dojem, že s ohledem na ten trh, který se jaksi přerozdělil za poslední léta, tak se v podstatě, tak v podstatě tady vznikl v Evropě takový monopol, který hledá jaksi sobě podobný monopol. A proto také dochází jaksi k navyšování cen těch eh, časových eh, slotů. Co se týče jejich přidělování, tak si myslím, že to přidělování je opravdu velmi, velmi selektivní a spíš v podstatě dochází k tomu, že ta konkurence mezi těmi uzlovými letišti neustále stoupá a v podstatě si myslím, že tady nedochází k takovému znevýhodňování těch regionálních letiš, jak bylo zmíněno. V každém případě ten trh je teď velmi silně přerozdělen. Nezávislost a transparentnost, ty dva nejdůležitější požadavky v tomto odvětví musí zůstat také na tom prvním místě. Já když se teď podívám na tu současnou situaci a na ty různé jaksi eh, vztahy a na snahu jaksi nových eh, podniků, které se snaží prosadit v tomto odvětví, no tak to jsou samozřejmě podniky, které získávají ty nejhorší časové sloty, se kterými v podstatě eh, se jim nikdy prorazit nepodaří. Uh, a proto je třeba se zcela jasně říci, že tady docházelo a dochází k nedostatku transparentnosti a nezávislosti. A to jsou přitom opravdu dva stěžení požadovky, které, kterými se tento koordinátor bude muset zabývat. Například, co se týče té myšlenky toho slot reservation fee, toho poplatku za rezervování časového slotu. Tak já si myslím, že tady ten systém by mohl být správný, ale musíme se ujistit, že to opět nebude zneužíváno a kontrolováno těmi velkými monopoly. Samozřejmě zneužíváno k tomu, aby v podstatě docházelo eh, ke, k, k ničení všech nových podniků, které se snaží nějakým způsobem eh, perorazit. To znamená samozřejmě ničení skrze eh, ty neúnosné ceny. To znamená, pokud by tedy mělo docházet k nějakému obchodování na sekundárním trhu, tak by k tomuto obchodování mělo docházet za dodržování určitých podmínek. A ty podmínky eh, by měly být například jaksi hlučnost a jiné, protože eh, v letectví, stejně jak si v pozemní dopravě, musíme splňovat eh, určité cíle, které jsou v tuto chvíli prostě eh, zcela jasně a otevřeně ignorovány, například co se týče snižování emisí CO2. Například opravdu co se týče snižování CO2, tak ty cíle a eh, ty požadavky jsou prostě úplně jednoduše ignorovány těmi velkými společnostmi. Takže mm, abychom v podstatě tu situaci mohlo, mohli nějakým způsobem změnit nebo posunout vpřed, tak musíme minimálně zajistit, aby v podstatě byly dodržovány eh, určitá, byla dodržována určitá pravidla, určité podmínky. To znamená, že do té hry musíme zapojit nějaké nové, nové faktory. Ale co je nejdůležitější, nejústřednější, tak to je transparentnost a nezávislost při rozdělování těch eh, letišních eh, časů a také eh, transparentnost a nezávislost koordinátora. Protože pokud toto nezajistíme, tak ten trh jednoduše fungovat nebude. Děkuji a paní Foster. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji Pořádali se semináře, setkání stínových zpravodajů a to je skvělé. Ehm, co to dokazuje, je zkrátka také to, jak komplikované celé toto téma je. Ono to vypadá naprosto jasně, ale není to jasné. Ehm, v podstatě stanovisko, které já zaujímám, je stejné jako na závěru ehm, debaty před několika lety, kdy jsem byla v EPP. Parlament se zkrátka zasekl na místě a už se ani nepohnul. Například se už tehdy hovořilo o právních definicích. A proto se tak tvářím divně, když se tady hovoří o potřebě právních definic. Já si myslím, že to není nutné. Já si myslím, že slot je zkrátka eh, nehmotné aktivum a pak, když se s tím chce obchodovat, tak se s tím obchoduje. Když nechcete obchodovat, tak nemusíte. Že ano? V zásadě, když se podíváme na to, proč to vůbec řešíme, nebo proč to komise řeší, toto téma, tak lze podpořit eh, myšlenku, že koordinátoři nemají nějak vážným způsobem stíženou práci, že jsou nezávislí, to jsou. A eh, z rozhovorů s většinou koordinátorů víme, že eh, se jim umožňuje pracovat normálně. Je pár případů, kdy to tak není, ale to je pár jednotlivých případů, které můžeme řešit. Takže v podstatě s tímto souhlasíme, pokud jde o toto nařízení. S panem zpravodajem jednoznačně souhlasím v tom, že nesouhlasím s tím, že je potřeba mít nějaká sesíťovaná letiště, já vlastně ani nevím, eh, co to má být a myslím si, že to není žádoucí. Já si myslím, že jednoduchost je v tomto případě lepší. Myslím si, eh, nemyslím si, že letiště by měly vlastnit sloty Nevím, proč by to tak mělo být. Myslím si, že to není dobrá myšlenka. Sekundární obchod. Když jsme o tomto hovořili, eh, tak eh, se řeklo, že například v mé zemi už se tento obchod pro, eh, provozuje dlouho. 99% slotů se obchoduje volně, 1% omezeně. Pokud jde o zisky, já si nemyslím, že by tyto, eh, tyto zisky měly jít do, vla, do, do eh, státních kapes a do nějakých infrastrukturních projektů. To se nikdy nestane, to víme všichni, je to, je to zkrátka tržní věc. A když chceme trh měnit, tak je potřeba měnit ho opatrně, aby nám to všechno nespadlo do nějaké šedé sféry, kde v podstatě věci budou daleko méně transparentní, než jak jsou nyní. V podstatě Eh, je tu celá řada technických aspektů. Ono na jednu stranu to zní jednoduše a řešení se nabízí, ovšem není často to nejlepší. Já si myslím, že pak, když členské státy nechtějí provozovat sekundární obchod, tak by je nikdo k tomu neměl nutit, nemělo by to být povinné. 1820 eh, eh, poměr 80 k 20 by měl, myslím, zůstat stejně, jak je to nemůžeme měnit. Mezinárodní dohody konec konců se uzavírají z dobrých důvodů. A já si myslím, že když něco funguje, tak není potřeba to opravovat. Takže 80 ku 20 nechat, eh, slotové série také ponechat, Možná bychom se mohli zaměřit na místní pravidla, to by mohlo být eh, užitečné u některých letišť, ale pokud jde o celkovou scénu hráčů, eh, tak se v podstatě všichni shodneme a klíčovou roli přitom bude, hraje vždy a bude hrát koordinátor. Poslední komentář, pane předsedo, pokud jde o konektivitu. Eh, pakliže mezinárodní přepravci chtějí používat všechny sloty na mezikontinentální lety, tak to tak zkrátka musí být. Ovšem, Pakliže eh, sami aerolinky budou rozumné, tak budou vědět, že je potřeba propojit uzlová letiště se všemi ostatními regiony. Eh, pakliže to neudělají, eh, pakliže to neudělají, tak to udělá někdo jiný. Já si myslím, že zkrátka nebudou vyžívat všechny své sloty pro mezikontinentální lety, to by nebyl vůbec dobrý business model, byl by to business model velmi hloupý. Pokud jde o regiony na periferii, samozřejmě na ty je potřeba pamatovat a zajistit pro ně dobré podmínky. Celkově děkuji zpravodaji. Myslím si, že celou řadu pozměňovacích návrhů jednoznačně podpoříme, které zpravodaj předložil. Některé z nich nepodpoříme z důvodů, které jsem popsala. A e, Další pozměňovací návrhy velice pečlivě zvážíme. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaji. Děkuji, pan Riké. Děkuji, pane předsedo. Chci poblahopřát zpravodajky jeho práci. Jen bych tady poukázal na jeden bod, který ve mně vyvolává otazníky, když sám nemohu nabídnout odpověď. Mě velice zarazilo to, že se u eh, těch slotů vlastně bude primární a sekundární trh Eh, za podmínek, které jsou velice nesrovnatelné. Myslím, že eh, to je docela jedinečné, protože eh, když se podíváme třeba na nějaké jiné trhy, tak tam existují určité vztahy. To znamená, že je možné přidělovat letištní časy za úplatu na, i na primárním trhu na základě těch předpokladů, které zmínili různí kolegové, to znamená optimalizace, ekologické aspekty a podobně. Takže by se to vlastně přidělovalo jakoby ve veřejném zájmu. A pak může být sekundární trh, který je skutečně ale ryze finanční. Já mám určité pochybnosti ohledně toho, že na tom sekundárním trhu by vlastně eh, vznikala nějaká rovnováha, pokud je třeba o optimalizaci dopravy. Lze si představit, že některé firmy, které jsou bohatší a mohou investovat do sekundárního trhu, eh, tak mohou činit právě ve snaze ten trh narušit. Takže skutečně mě velice zaráží to, že má vzniknout primární trh, který bude fungovat jedním způsobem a sekundární trh, který bude fungovat úplně jinak. Nevím, jestli eh, v určité fázi celý ten trh bude sekundární a zda pak ještě třeba vznikne nějaký terciární trh nebo další trh čtvrté kategorie a nevím, aby za 10-12 let nevznikl eh, systém, který už bude z hlediska uspořádání zcela nečitelný, s výjimkou těch případů, kde by se toho chopili státy. Takže opravdu mě velice zaráží ten eh, chaos a ten rozdíl mezi primárním a sekundárním trhem. Děkuji vám, paní Diverák. Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem říkala u předchozích diskusí o letištním balíčku, tak mám trochu výhrady o tom, zda je třeba přepracovávat ty texty týkající se přidělování letišních časů. To naše odvětví musí sice čelit e, důležitým rozhodnutím v oblasti zaměstnanosti, ale stejně e, Neví, nelíbí se mi příliš přístup komise, ale přece jen se zmíním o některých pozitivních aspektech aspektech, jako je třeba revize statutu nově vstupujícího dopravce. Jsem také skeptická ohledně toho, zda má smysl zavádět sekundární trh. Já jsem se touto otázkou velice zabývala, protože tady nejde o nějaké zanedbatelné opatření. První otázka, kterou si musíme položit, pokud jde o sekundární trh, je to, zda vytvoření takového trhu vyhovuje cíly, Eh, kterým je vlastně zbavit letiště přesycenosti. A já pochybuji, že ten sekundární trh to vyřeší. Eh, to, že tento mm, jaksi nelegální trh na některých letištích existuje, neznamená, že bychom to měli nějak legalizovat. Myslím, že je třeba si položit otázku, jak jaký zájem budou mít firmy na tom, aby zajišťovaly rentabil, málo rentabilní regionální spojení, když potom ty sloty vlastně mohou prodat eh, společnostem, které zajišťují interkontinentální lety. Pak tady je otázka firm z třetích zemí, které nepodléhají stejným pravidlům a mohly by na tom trhu výměny slotů působit nekalou hospodářskou soutěž vůči eh, evropským firmám. Naším cílem je vytvořit konkurenční trh, kde pravidla budou stejná pro všechny. Na tomto sekundárním trhu by hrozilo, že vlastně každý členský stát si to udělá, jak bude chtít. Ale nemůžeme na jednou stranu hájit jednotné nebe s harmonizovanými pravidly a na straně druhé zavádět eh, diferenciovaná pravidla. Další eh, otázka návrhu je vlastně přitvrzení eh, využívání eh, těch letišních časů. Eh, dnes letecké společnosti mají veliké pochybnosti o své budoucnosti a v této situaci komise zpřísňuje pravidla místo, aby firmám podala pomocnou ruku. Samozřejmě lze nalézt rovnováhu eh, tak, aby si ti dopravci trochu vydechli a zároveň lze i vyhovět eh, lepšímu využívání letištních časů a já se divím, že kolega Ugias se o tomto vůbec nezmiňuje. E, ty tři návrhy komise je třeba e, vnímat jako balíček o letištích. Já bych možná i řekla, že je třeba zohlednit i ustanovení e, obecně týkající se letištního odvětví. To je třeba otázka ETS. Dále kumulace využívání série letištních časů s tím požadavkem 85%, to se mi zdá trochu e, přehnané. Měli bychom tady najít vyvážené stanovisko, e, tak aby se to odrazilo i v závěrečné zprávě našeho výboru. Myslím, že zpráva kolegy Ugiase e, ukazuje, že vlastně podporuje i poplatek za rezervaci letištních časů, Tady myslím, že bychom se spíše měli snažit posílit postihy v případě nevyužití těch letěčních časů. A pokud jde o postoj zpravodaje k, rušení, k zrušení návrhu komise, vytvořit vlastně ta síťová letiště, eh, a, a tak bych to chtěla plně podpořit, stejně tak jako jeho požádavek na plnou nezávislost koordinátorů. Děkuji. Děkuji, paní Vlasto. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych říci, že obecně se asi všichni shodneme, že ta letecká doprava se je stále intenzivnější. Máme zde jaksi běžné letecké společnosti a také nízkonákladové společnosti. Je třeba najít nějaké řešení eh, tak, aby eh, skutečně ta doprava se nezhroutila. Mám ale pocit, že to navržené nařízení spíše eh, přináší problémy než řešení. Vznikají tady odlišné trhy, jak už na to poukázal Dominik Rike. A je tedy třeba se zamyslet nad tím, jak to vyřešit. Je pravda, že zavedení letiš, letových a letišních časů mi připadá jako trochu rizikové, jak říkala Kristin Devejrak nebo další kolegové. A to zejména ve světle konkurence, která by mohla vlastně přijít z třetích zemí. Ta soutěž by nebyla rovná mezi evropskými firmami a dotovanými firmami z třetích zemí je třeba také dbát na to, abychom ještě více neohrozili eh, náš, naše letecké odvětví a musíme vylepšit leteckou dopravu, která bude stále intenzivnější a v roce 2030, jak tady zaznělo, no, skutečně to bude tragické, pokud se nepodaří najít nějaké řešení. Pokud jde o to zpřísnění podmínek pro využívání letišních časů. Nové požadavky, které jsou zde navrženy, mi připadají poněkud přehnané. Je tady riziko, že letecké společnosti nesplní eh, kritéria, nebudou se chtít vzdát svých letišních časů a zajišťovat lety, které budou napůl prázdné. To bude mít e, za důsledek náklady pro tyto firmy a nebude to podle mě v zájmu nikoho. Samozřejmě e, souhlasím s myšlenkou optimalizace kapacity letišť, ale je třeba e, tu optimalizaci i zajišťovat koordinovaně a aniž by byly destabilizovány letecké společnosti, které již tak v posledních měsících a letech procházejí velkými otřesy. Děkuji. Pan Kramer. Děkuji, pan Kramer. Promiň, promiň. Ano, to se hodí. Vy jste správně řekli, na co potřebujeme vlastně dva trhy, protože v dopravě v podstatě vůbec nemáme žádný trh. Tady v podstatě dochází k naprosto jaksi plánovanému hospodářství a v podstatě jde o to, že to, eh, co, co, na čem nám nezáleží, tak se to v podstatě řídí samo a proto eh, ty ceny eh, narůstají tak, jak narůstají. To, k tomu přesně docházelo v letectví a E, i z toho důvodu e, dochází k tomu boomu a přitom je to úplně jaksi umělý boom. A teď ta otázka na letecké společnosti je, chceme dále pokračovat v tomto obchodě s méně cestujícími, ale s férovými cenami, anebo ne, protože přesně o to jde. A i z toho důvodu potřebujeme tržní hospodářství a ne pouze eh, v letectví, ale i v porovnání se všemi ostatními, protože železnice to všechno hm, platit musí, protože i berlínský chudý student v podstatě eh, když hledá nejlevnější eh, způsob cesty, tak v podstatě nakonec stejně skončí u letadla, protože vlak je dražší než letadlo. A i z toho důvodu tady vzniká ten neuvěřitelně vysoký tlak na všechny ty časové tlaky, eh, pardon, sloty a na letiště. Protože my v podstatě chceme teď eh, s pomocí jaksi několika mnoha miliard eh, se perát eh, s dopravními zácpami. A proč v podstatě jsme teď v takovéto situaci? No, protože v posledních letech se tím nikdo nezabýval. Ale takových příkladů je samozřejmě velmi mnoho. Ty najdete ve všech regionech, ve všech městech a tady jde v podstatě o to, jak těmto nákladům eh, zamezit v letectví, v, obět, v odvětví v letectví, protože eh, s těmi cenami, jaké máte. Já jsem letěl Řím-Berlín za 25 eh, euro. A autobus na letiště mě stál 8 euro, taxi by mě stálo 50 euro. Samozřejmě je to bláznivé, ale to je ta současná, tak to vypadá současná eh, situace, tak to to vypadá. To znamená, že v jednu chvíli to prostě vybouchne, stejně jako vybouchl trh s nemovitostmi, tak vybouchne i toto, protože ta situace je opravdu bláznivá. Proto i tady musíme zavést eh, tržní hospodářství. Eh, spolková vláda se rozhodla před několika lety, že letecké společnosti budou muset odvádět určité poplatky. A teď A teď v podstatě se vláda rozhodla, že vyvine trošičku větší tlak na letecké společnosti, to znamená, že by měly platit o jednu dvanáctinu více a tato jedna dvanáctina vedla k neuvěřitému povyku mezi leteckými společno- společnostmi. A já říkám, pokud se ta situace nezmění, pokud budeme pokračovat takto, tak nezničíme pouze životní prostředí, ale ta situace prostě v jednu chvíli vybouchne. Já si myslím, že v celém odvětví dopravy potřebujeme správné řízení, potřebujeme tržní hospodářství a pouze takovýmto způsobem se nám podaří snížit nebo úplně se zbavit toho tlaku, kterému v tuto chvíli eh, člení letiště a eh, různí jiní dopravci. Děkuji. Pan Higgins. Thank you very much, Mr. President. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Já když jsem si vyslechl tu první část této diskusy, myslel jsem, že všichni přemýšlíme eh, stejně. Ovšem teď, když jsem si vyslechl těch poslech, posledních pět, eh, musím říct, že souhlasím s paní Fostrovou, že to na první pohled vypadá velice jednoduše, ale je to jedna z těch zpráv, která na první pohled vypadá eh, snad, snadně, ale je velice složitá. To podobné je to téma tachografů. Zdálo se na začátku, že to je technická věc, ale teď vidíme různé perspektivy z různých členských států, různé subjektivní názory na hmotnosti, vzdálenosti, velikosti, délky a šířky. A nakonec jsme teprve minulý týden odhlasovali návrh zprávy. A toto je velmi podobné. Myslím si, že ve finále je potřeba podívat se na základní sdělení této zprávy. A to se otáčí eh, kolem toho, co říkala kolegyně Kristýn a paní Vlasto, nejde o to, že přiškrtí společnosti, které už jsou na tom špatně. Jde o zavedení vyšší konkurence, vyšší transparentnosti a o lepší využívání eh, časových slotů. Já si myslím, že eh, zpravodaj a komise vypracovali dokument, který velmi přesně míří na to, co chceme, čeho chceme dosáhnout. To nejzásadnější je to, že chceme zvýšit konkurenci tím, že zavedeme systém sekundárního obchodování. Já jsem ze země, která zahájila konkurenci v letectví společností Ryanair. Já s nimi nelétám, nejsem jejich fanda, ale oni jsou přesně ta společnost, která zatlačila na Lufthansa, Air France a další aerolinky a donutili je k tomu, aby zlevnili. Takže konkurence z, eh, z hlediska eh, spotřebitelů funguje. Hovoříme o nejnižších možných cenách pro spotřebitele a pro dostupnost služeb. A to je přesně to, co toto přináší. Dále zvýšení transparentnosti procesu alokace slotů. Transparentnost potřebujeme, momentálně ji nemáme. Proto ji navrhujeme. S tím mohu jenom souhlasit. Dále. Eh, reformovat eh, systémy řízení dopravy a společně s nimi i alokace slotů, to znamená to jednotné evropské nebe, a to je, myslím, dobrá věc a pochybuje se správným směrem. Já jsem přesvědčen a podporuji myšlenku, že eh, v podstatě aerolinky ty sloty křečkují, schromažďují si je a nakonec řeknou, my je nepotřebujeme. Což je naprosto negativní i pro konkurenci. Protože vlastně neumožňují, aby ty sloty využil někdo jiný, že ano? A tato ztracená kapacita a neefektivní využívání je negativní věc. Aerolinky potřebují několik měsíců na to, aby vůbec připravili vznik například nového spoje. Sdílím eh, v tom například názory pana Baněna z Alde, eh, který hovoří o dopadu na regionální letiště, tedy na neuzlová letiště, protože regionální letiště jsou naprosto velice zásadní pro vůbec přežití daných regionů. A když je budeme diskriminovat tím, jak budeme zpracovávat tento konkrétní projekt, vzniknou nám problémy v souvislosti s rolí regionálních letišť a s hospodářským přežitím těchto regionů, které ty, ta letiště podporují, a to velmi významným způsobem. Ve finále, pakliže chceme mít tržní hospodářství, tak tržní hospodářství závisí na konkurenci. Konkurence je právě ta životní žíla obchodu. Děkuji vám za slovo. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Je tomu tak a já jsem eh, to věděla od začátku, že nej, těžší téma bude pro nás eh, samozřejmě ten časový slot, protože když hovoříme o hlučnosti, tak si všichni eh, pod tím něco umí představit, ale když hovoříme o těch slotech, tak je to daleko složitější. Kromě toho je to opravdu velmi technická otázka. Eh, samozřejmě je tomu tak, že v mnohých odvětvích dopravy máme subvence. Samozřejmě, že bychom si tam všichni přáli tržní eh, hospodářství, ale prostě to tak nefunguje. Eh, a není to pouze v letectví. Já teď nechci hovořit nějak eh, příliš do detailu, co se týče těch slotů, ale jde samozřejmě celkově o optimalizaci, o zvýšení výkonnosti a efektivity letiští protože samozřejmě 95% kapacit už je využíváno, ale je třeba toto využívání také eh, zefektivnit a je třeba se eh, zamyslet také nad vytvořením nových pracovních míst. Ve chvíli, kdybychom o tom hovořili obecně, tak samozřejmě eh, vzrůstá počet cestujících v tomto odvětví. Hovořilo, hovořili o tom všichni kolegové. Opravdu je tomu tak, a já jsem o tom přesvědčená, že počet cestující bude ještě narůstat. Eh, ale ta otázka je, proč bude létat více letadel a přitom nás je stále méně a méně a bude nás stále méně a méně v Evropě, ale celkově na celém světě eh, počet obyvatel eh, narůstá a teď jde v podstatě o budoucnost eh, dalších generací a pokud chceme tu stát, pokud chceme být konkurenceschopní, tak s tím musíme něco udělat já nevím, jestli si pamatujete na tu sopku. Já už umím vyslovit, jak se tedy ta eh, sopka jmenuje, tlumočnice, ale bohužel ne. Eh, například eh, i BMW v Německu si uvědomilo, že Eh, v podstatě se, že i pro ně, jak si ta sopka způsobila opravdu velmi velké potíže, protože spousta součástek, které oni potřebují k výrobě, byla připravována eh, letecky. To znamená, že jde i samozřejmě o tento eh, typ dopravy. Já se k tomu nechci jak se nějak dále vyjadřovat. Samozřejmě, že bychom si všichni přáli tržní hospodářství i v tomto odvětví, ale i v dalších odvětvích dopravy. A dále, co říkala kolegyně, je důležité, abychom si eh, udrželi eh, jaksi konkurenceschopnost a ne pouze v rámci Evropské unie, ale s dalšími leteckými společnostmi mimo Evropskou unii. To znamená, že musíme eh, zajistit, abychom byli konkurenceschopní. Například mě napadá, napadají Arabské Emiráty s jejich leteckou společností nebo leteckými společnostmi. To znamená, že bychom se opravdu soustředit na ta nejdůležitější témata, to znamená i musíme nějakým způsobem vyřešit tu otázku těch e, časových e, slotů a jelikož ta situace v podstatě vyřešená v tuto chvíli není, tak proto máme ty problémy, které zde byly zmiňovány. Michael, takže ještě Michael, který žád jednou slovo. No eine Sache zu den Arbeitsplätzen. Ale ještě jednu věc k těm pracovním místům. Od roku 94 se snížila počet pracovních míst u německé železnice od 500 tisíc na 250 tisíc. V letectví na frankfurtském letišti máme 70 tisíc pracovních míst. To znamená, že je třeba se zamyslet nad tím, kde těch pracovních míst ubývá a kde jich narůstá. Děkuji, Michali. Než dám slovo komisi, ještě stručně bych řekl, že jsem rád, že Michal eh, se tady ukázal jako obhájce tržní ekonomiky. Já jsem Eh, chtěl poukázat eh, především na ten velký rozdíl mezi uspořádáním primárního a sekundárního trhu, takže to se mi příliš nezdálo. Paní Merza komisi. Merci, monsieur Riquet. Euh, monsieur le président, mesdames... Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci. Jménem komise bych nejprve chtěla poděkovat zpravodaji za jeho práci a za to, že klade důraz na nezávislost koordinatorů letišních časů a také na ten sekundární trh s letěšními časy. Chci také poděkovat zpravodaji za to, že nespochybnil potřebu větší kázně ze strany leteckých společností při využívání eh, letišních kapacit. Flexibilita je samozřejmě zapotřebí, ale jestliže nastane situace, kdy jsou letištní kapacity nasyceny během celého dne a ve špičce, pak je třeba se společně ujistit, zda ty letištní eh, letecké společnosti skutečně využívají kapacity co nejlépe. Komise si myslí, že by se to mohlo udělat pomocí těch sérií letištních časů na úrovni 85, to znamená, budou, bude to i odlišné pro zimu, ale to 10, v zimě 15, v létě, v současnosti to je 5 měla by vzniknout tedy série eh, po sobě jdoucích letištních časů. Dále by se mělo zabra, zabraňovat pozdnímu vracení letišních časů do fondu, protože pak to nemohou využít jiné letecké společnosti. Je třeba zajistit lepší konzistenci mezi letišními časy, které jsou důležité pro plánování eh, provozu na letišti a mezi eh, tedy konzistenci s plánováním eh, těch letů. Pokud jde o sekundární obchodování, to sekundární obchodování musí eh, plnit. Eh, Proč bychom měli umožnit leteckým firmám kupovat a prodávat letištní časy? Proto, abychom je tím pobídli k uvolnění letištních časů, které mohou využít jiné letecké společnosti Eh, lepším způsobem, tak aby to lépe vyhovovalo poptávce ze strany cestujících. My jsme nechali provést studii a ta ukázala, že sekundární obchodování umožňuje eh, cestování více cestujících ročně. Bylo to vyčísleno na 14 milionů cestujících ročně, kteří by navíc mohli cestovat, pokud se zavede sekundární trh se sloty v Evropě. Nicméně chci vás upozornit, že některé pozměňovací návrhy by mohly spochybnit účinnost eh, tohoto nástroje neboli toho sekundárního trhu. Zejména pokud by část příjmů mm, šla letištím. To by mohlo letecké společnosti odradit od prodeje těch letěšních časů. A my chceme, aby skutečně je mohli prodávat a nakupovat. Tím, že by se zavedla povinnost tyto příjmy eh, dávat letištím, tak bychom mohli ten systém nabourat. Totež platí pro finanční toky, které by měly být transparentnější. My plně souhlasíme se snahou zpravodaje zvýšit transparentnost eh, působení koordinátora. Myslíme si ale, že ty jednotlivé individuální transakce mezi leteckými společnostmi by neměly být zveřejňovány. Agregované údaje ano, tak, aby byli všichni informováni, ale konkrétní údaje o jednotlivých transakcích, eh, tam by to mohlo být problematické. Pak tam je také pozměňovací návrh týkající se propojení a přístupu eh, k nekoordinovaným letištím. Tím se dostávám eh, k otázce regionální obslužnosti, což je velice důležité právě v kontextu zavádění sekundárního trhu se sloty. Ten sekundární trh by mohl vést k otevření nových tras i uvnitř Evropské unie. Myslím, že to je třeba připomenout. V současnosti letec, jsou letecké společnosti, které by chtěly obsluhovat některé trasy, ale protože eh, ty eh, sloty nejsou dostatečně mobilní, tak je to složité. Na druhé straně jsme nijak nespochybnili systém, který funguje dobře, a to je systém povinnosti eh, zajistit veřejnou službu. Ten systém, tak jak je popsán v našem návrhu a v nařízení 1008 eh, z roku 2008 o leteckém prostoru v Unii, eh, ten funguje. Pak bych vás chtěla upozornit na to, že jsme ve snaze Eh, té obslužnosti uvnitř Unie zavedly pravidla, která se týkají definice nově vstupujícího dopravce. Tak, aby tím nově vstupujícím dopravcem byla firma, která provozuje čtyři zpáteční lety a devět slotů denně, eh, a pak tedy může získat prioritu při přidělování letišních časů z fondu to eh, souvisí i s revizí tohoto pravidla, pokud jde o portfolio eh, nově vstupujícího dopravce, tam se to navyšuje z 5 na 10 To znamená, že v tom našem návrhu jsme se snažili o zajištění co nejlepších podmínek pro regionální obslužnost a zároveň jsme se snažili zavést tržní mechanismy eh, tak, aby to lépe vyhovovalo poptávce. Pak eh, několik poslanců tady hovořilo o společnostech z třetích zemí a o tom, že hrozí, že některé eh, firmy, které třeba údajně dostávají podporu, by pak mohly snáze nakupovat letišní časy na eh, letištích společenství, zatímco naše společnosti jsou některé v složitější finanční situaci. V této souvislosti chci připomenout, že se o tom jedná v rámci jednání o leteckých službách. Jinými slovy, jestliže nějaký členský stát si dojednává eh, právo na provoz, tak si zároveň s tím vyjednává i další eh, podmínky. Takto postupuje i komise, eh, když má mandát pro jednání o dohodách o leteckých službách. já si myslím, že to právě padá spíše sem, než do nařízení o letišních časech. Děkuji. Děkuji vám, paní Mére. A nyní eh, závěrečné slovo má zpravodaj pan Ugias. Grazie Presidente, io credo che Děkuji vám, pane předsedo. Otázky, které položili stínoví zpravodajové a ostatní kolegové, kteří požádali o slovo, nám ukazují, jak komplexní toto téma ve skutečnosti je. Není to pouze otázka Eh, nějakého rozplánování času na využívání runwaye na pro tuto aerolinku na tolik minut, na přistání na tolik minut, na odlet. To vůbec ne. Je tu celá řada témat eh, související vůbec s politikou v oblasti letectví a letecké dopravy a nejenom v oblasti této. Pan Krámer, paní Meissnerová právě hovořili o tom, že to má přesahy i do všelijakých dalších oblastí dopravní politiky. Tato komplexnost, jak technická, tak politická, by se měla odrazit v přístupu, jaký zaujmeme my jako výbor a my jako parlament. Já si myslím, že musíme být velice opatrní, ale zároveň musíme být dostatečně rozhodní Nemyslím si, že je vhodné zde, zde spadat do ideologických debat. Bude zkrátka potřeba učinit takové závěry, které budou ve všeobecném zájmu, což musí zohledňovat i všeobecnou krizi, se kterou se trh v současné době potýká. I ten fakt, že zatím vlastně nemáme organizace, které jsou schopné sdílet své prostředky s ostatními ve stejném sektoru. Podle mě je nutné nezhoršovat už tak dost složitou situaci, ve které se Aurelinky pohybují. Ono, eh, tu nejsou žádné velké společnosti, které lze eh, obětovat nebo kterým lze situaci zhoršit ku prospěchu ostatních. Situace je těžká pro všechny. Ovšem možné také je, že do budoucna budou ty obtíže ještě horší. Nezapomínejme na to, že obtíže se mohou odvíjet od eh, limitované kapacity na letištích, například v důsledku rozsudků různých soudů, které omezí možnosti využití ranvejí na letištích. A takové rozsudky už v Evropě máme, například v Eh, co se týče nočního provozu na některých nejmenovaných letištích, což ve finále limituje celkovou kapacitu, kterou dané letiště může, nebo respektive nemůže v tomto případě nabídnout. Pak je zde další možnost a to je také velice ožehavé téma. Totiž, eh, že letištní služby mohou být chápány jako součást všeobecných evropských služeb, pokud jde o poskytování služeb v Evropě. Nejedná se o primární trh jako takový. Nemáme zde e, výzvy e, v tendrech, neprodáváme ani nenakupujeme zboží. A tím pádem obavy, které řešíme, problémy, které řešíme, když eh, řešíme definici slotu, jsou problémy, se kterými se budou potýkat všichni. Jakmile něco právně definujeme, musíme zajistit, že vyřešíme i všechny, nehledě na to, jak podružné problémy, které se s takovouto definicí pojí. Nikde se neříká, že letištní sloty jsou veřejny, veřejné statky, nebo že je někdo konkrétní vlastní. Hovoří se o veřejném užitku, ale to je něco úplně jiného. Protože v tomto se konkrétně združují mnohostrané zájmy, které tvůrce legislativy záměrně do legislativy začlenil. Všechny tyto aspekty je potřeba zároveň zvážit. Ovšem pak zde máme ještě zcela jiný, nový rozměr této situace, Eh, je to totiž situace, kdy v současnosti panuje nerovnováha. Máme zde nízkonákladové aerolinky, které konkurují, eh, řekněme, těm plnohodnotným aerolinkám, těm tradičním aerolinkám. Někteří operátoři upřednostňují momentálně regionální letiště, ale musíme se ptát, co se stane, když se tento trend změní, když se e, nízkonákladové aerolinky začnou zajímat o uzlová letiště kde v současné době dominují a mají volnou ruku ty aerolinky velké. Pak budeme mít možná eh, problémy se skupováním slotů na, sekunda- na sekundárních trzích, což bude možná vyžadovat obrovské investice. Musíme si uvědomovat, že problémy nám hrozí i odtud. Dále, někteří kolegové zmínili další témata, která musíme zohlednit. Například eh, změna trhu na jiných kontinentech. Eh, momentálně zažíváme období evoluce eh, v Evropě. Eh, svým způsobem se snažíme vlastně dokonce i navrátit se ke kořenům. Dříve to bylo tak, že největší trh byla Severní Amerika a poté Evropa. A severoamerické a evropské aerolinky a letiště byly hlavními hráči na trhu. Ovšem teď nás eh, překonal alespoň ve dvou oblastech region azijsko-pacifický, což je, což je prostor, který také neustále roste. Například v roce 2010 jsme zažili takový milník, kdy se pekingské letiště stalo druhým největším letištěm po Atlantě, pokud jde o objem pasažérů, po, o množství pasažérů. A teď máme vlastně seznam letišť v Evropě, eh, kde hrozí velmi podobný úpadek. Vlastně pouze jedno letiště v Evropě se dá zařadit na seznam největších 25 celosvětově. Takže eh, to celé prostředí se mění, což bude muset znamenat i změnu politiky. Děkuji ještě jednou všem, kteří mluvili. Bylo by velmi složité Eh, vyjádřit se ke všemu, co zaznělo, ke všem tématům a ke všem okolnostem. Jak říkal pan Fidanca, je jednoznačně potřeba zaujmout k tomuto tématu komplexní přístup, eh, k tématu navýšení kapacity. Ovšem možnost eh, jednat máme. Neměli bychom si myslet, že můžeme velice rychle a velice snadno vytvořit nové celé struktury, zejména pokud například o investice v rámci příštího období. Ehm, momentálně hovoříme o projektech TNT, hovoříme o usnadňování a lepší propojování v Evropě, hovoříme ale také o prostředcích. Eh, a ono v příštím jednom, dvou letech eh, se nám prostředky sami od sebe neuvolní. A jakmile se plánovací fáze uzavře, tak už to stejně tak jako tak nebude možnost. Nepřímo se tak dostávám k panu Sasolimu. E, ono definice jsou jako e, tekuté písky, je potřeba zohledňovat zkrátka úplně všechno, včetně například aspektu vícejazyčnosti, včetně aspektu různících se právních systémů. Máme zde anglosaský právní systém a kontinentální právní systém, což, nám, e, což nás také donutí nějak se k tomu vyjádřit. Bude potřeba lépe řídit případné střety zájmů. A v tom vlastně nesouhlasím s komisí. E, já si nemyslím, že nám stačí agregovaná data o finančních transakcích, protože jednotlivé finanční transakce mohou poukazovat na střety zájmů, na jejich existenci na trhu. Případně mohou poukazovat na situace nedostatečně transparentní. A z tohoto hlediska, eh, a paní Fostrová to několikrát říkala, že pokud ona ví, tak momentálně ten trh kontaminován zatím není. Respektive nelze poukázat na žádné problematické situace, které by naléhavě vyžadovaly naši aktivitu. Ovšem, eh, všechno ukazuje na to, že bude potřeba zajistit vyšší transparentnost. Pan Benjen také hovořil o tom, že je potřeba podporovat i propojení s těmi nejvzdálenějšími regiony a jejich letišti. To je samozřejmě pravda. Je potřeba zohlednit zde faktor veřejného prospěchu, eh, faktor toho, jak veřejnost prospívá z efektivního užívání časových slotů na letištích. Nákup a prodej slotů by neměl mít neměl být něčím, z čeho se budou uzlová letiště a aerolinky živit. Ale jak říkám, eh, je velmi složité vyjádřit se ke všemu, omlouvám se tedy všem, eh, kterým jsem neodpověděl. Eh, byla to velice komplexní výměna názoru a rozsáhlá. Ovšem eh, je důležité debatovat, je důležité mluvit otevřeně. Děkuji všem kolegům za spolupráci, děkuji všem za otevřenost. Myslím si, že jsme v situaci, kdy můžeme budoucnosti letecké dopravy skutečně prospět. Děkuji. Děkuji, pane Ogiasi. Tím končí naše dnešní zasedání. Teď budeme mít přestávku do půl šesté, kdy začne zasedání koordinátorů a pak se sejdeme znovu s naším předsedou. A ještě jsem zapomněl říci, že lhuta pro pozměňovací návrhy u této zprávy je 12. září, hlasování na výboru na konci října nebo začátku listopadu a na plenárce se to bude projednávat v prosinci. Takže zasedání našeho výboru tímto pro dnešek končí. Zítra se sejdeme v 9 hodin a v půl šesté tady proběhne zasedání koordinátorů.